Bene, buon pomeriggio. Dobré odpoledne vám přeji všem. Eh, rád bych přivítal vás všechny na druhé části akce Sacharov, která je věnována nevládním organizacím, které působí na eh, středozemním moře, moři, kde zachraňují lidské životy. Tato akce se organizuje v součinnosti s výbory tohoto parlamentu, a to eh, pro lidská práva, LIBE, a já tady spolu předsedám, po levici sedí kolega Claude Moraes, který je předsedou výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní záležitosti a spolu tedy budeme předsedat této akci. Jak všichni víte, eh, přejet nebo přeplout Středozemní moře eh, je riskantní záležitost pro velký počet migrantů, kteří se snaží se dostat do Evropy, kde hledají lepší životní podmínky. Velká část těchto migrantů se snaží odolat a vydržet tuto finální část této dlouhé a nebezpečné cesty mm, a přitom se vydají na mm, milost mm, bezkrupulózním převaděčům a na lodích, které nejsou uspůsobeny tomu, aby eh, pluli na otevřeném moři a nevládní organizace eh, jich hodně zachránili posledních letech. Musím říct, že podvýbor pro lidská práva před dvěma týdny eh, navštívil Řím, kde se mm, chtěl přesvědčit, také situace migrantů a uprchlíků a během této cesty jsme měli možnost i se sejít s některými nevládními organizacemi, které tady jsou s námi dnes a které eh, nám poskytly obraz jejich každodenní práce a činnosti. Kromě toho jsme i mm, si vyslechli různá svědectví ze strany migrantů a uprchlíků eh, z 20 státních eh, příslušností a při všech těch setkáních se především hovořilo o situaci v Libii, kde je ta situace skutečně katastrofální. A to je důvod, proč dnes také mm, je mm, důležité si vyslechnout přímé svědectví těch, kteří zažili tuto realitu. V první části tohoto setkání mm, s, námi bude hovořit o nebezpečné cestě Filimon Nebraton, který je migrantem z Eritreji, kterého, eh, který byl zachráněn na moři. A také si vyslechneme i svědectví Katrin Schmidt, eh, členky eh, eh, posádky lodi Juventa, to je loď, která se podílela na operacích na, mm, v roce 2017, takže nejprve ale dám slovo Filimonovi Mebratonovi. Prosím, máte slovo. Dankeschön, dass ich erst einmal hier... Děkuji, že zde mohu být a mohu odvyprávět svůj příběh. Já se jmenuji Filimon a pocházím z Eritreji. Miluji svou zemi, lidi tam, ehm, přírodu, hudbu, kulturu. To vše mi zde v Německu hm, chybí, ale přesto jsem svoji milovanou vlast opustil, protože jsem chtěl žít svobodně. Afrika, nebo při nejmenším eh, odkud já pocházím, je jakoby obrovské vězení pro mladé lidi, nemáte vůbec žádnou svobodu projevu. Eh, co si pamatuji, zažíval jsem pouze utrpení a násilí. Vojáci stále přicházejí a odvádí už malé děti do armády. Už jako dítě jsem se ptal, co se s nimi děje. Já jsem tam mm, vystudoval na kameramana a chtěl jsem se stát novinářem, chtěl jsem ukazovat lidem pravdu, ale v diktatuře pro mě neexistovala žádná šance pracovat jako novinář. Buď to mohlo vést tedy do vězení, anebo až k mé smrti. Já jsem tedy um, pře, eh, překročil uh, jak Sudán, tak um, Eh, Saharu a pamatuji si, jak mi chyběla voda a vzpomněl jsem si na maminku, která mi říká, že potřebuji sebou mít jídlo a vodu, abych eh, tuhletu cestu překonal. Ehm, v poušti zemře spousta lidí, vůbec nikdo je nepohřbí, prostě tam leží na písku. Když to vidíte, nechává vás to úplně v beznaději. Když jsem dorazil do Libie, znamenalo to pro mě prodat svůj život. Tam na vás nikdo nepohlíží jako na člověka, tam prostě um, jste na prodej. To, co jsem tam zažil, to bylo opravdové utrpení, peklo. Lidé tam jsou byti, eh, stříleni, zabíjeni. Řada těch lidí, kteří tam jsou, eh, také buď umřou hlady, anebo žízní. Ale protože tedy jsme neměli žádnou eh, jinou šanci, eh, snažili jsme se prorazit eh, vrata z toho tábora, abychom uprchli. Když to Libici viděli, tak tam nalili benzín a zapálili ho. Ehm, přesto se nám tedy podařilo uprchnout, dostali jsme se až k moři a e, tam vlastně celý den čekáte, potom v 7 hodin večer přijdou pašeráci, kteří tedy nabízí e, pře, přeplutí moře. Já jsem se hrozně bál, e, Postavil jsem se až do konce fronty. Nebyl jsem si úplně jistý, jestli, jestli tuto cestu přežiju, jestli se na ně troufnu. A cítil jsem se úplně eh, beznadějně, protože jsem ještě mladý. Nejhorší je, když se dostanete do podpalubí, kde je málo vzduchu, tam jsem, tam jsem se opravdu bál jít a Nakonec se mi tedy podařilo najít místo na palubě, kde jsem mohl zůstat. Otratil eh, jsem za to obrovské množství peněz a <clears throat> já eh, opravdu jsem se hrozně bál, nebo bojí, bojím se a v tu chvíli, kdy, kdy tedy tam jsem na tom svém místě, tak si jenom říkám, že chci přežít. Potom se dívám kolem sebe, plujeme po temném moři a ta temná voda ve mně vyvolává hrůzu. Vidím kolem sebe eh, lidi, třeba matku se čtyřmi dětmi, udělám si o ně obrovské starosti. Já jsem tam jediný ze své rodiny na téhle lodi. Ve dvě hodiny odpoledne nás eh, zachrání italská pobřežní hlídka. Jsem šťastný. Cítím se tedy zachráněn od té hluboké temné vody. To bylo v roce 2014, dnes by to možná bylo jinak. Představa na nějaké bárce se vydat eh, do toho středomoří, to eh, ve mně vyvolává představa, že, že eh, vlastně není už třeba možné se vrátit za svou rodinou. Jak tedy se dostanu do bezpečí. Každý člověk má jenom jeden život, tak jako já. A každý člověk chce tenhle svůj život strávit na svobodě. Já jsem riskoval svůj život, abych se dostal do Evropy. V tuto chvíli žiji v Německu. Mm, už už tam jsem od roku 2014 bez pasu. Vůbec nevím, jak dlouho tam ještě budu moci zůstat, kdy budu odsunut nebo vrácen do Afriky, ale ptám se, co jsem vám udělal. V každý den v Libii a ve středozemním moři umírá bezpočet lidí. Evropa by tohle to mohla změnit, mohla by ukončit eh, tato úmrtí. Proč s tím něco neuděláte? Proč necháte tyto lidi dále umírat? Jak dlouho ještě musíme eh, umírat na útěku? Jak dlouho musíme umřít, umírat žízní? Na poušti, jak dlouho musíme umírat eh, utopením ve středozemním moře, jak dlouho musíme ještě čekat proto, abychom byli vnímáni jako lidi. Děkuji mnohokrát za pozornost. Grazie. Děkuji, děkuji za toto svědectví. A nyní má slovo Katrin Schmidt, prosím. First of all, thank you for... Především děkuji Filimonovi za to, že mezi nás dnes přijal a že se podělil o svůj příběh. A děkuji také za pozvání. Vážím si této příležitosti. Chtěli po mně, abych mluvila o svých zkušenostech jako členka posádky na lodi jako záchranářka, jako očitý svědek toho, k čemu dochází na hranicích. Na Prahu Evropy. Já nejsem námořník. Ani plavčík. Nikdy jsem si nepředstavovala, že budu někoho zachraňovat na moři, dokonce má mořskou nemoc. Nicméně odhodlala jsem se k tomu, že budu na moři zachraňovat životy, protože lidé umírají. Může se stát, že s devíti dalšími eh, členy naší posádky Juventa půjdu k soudu, protože jsme poskytli základní lidská práva, protože Evropská unie teď úplně nechce chránit právo na život. ochrana těch tohoto práva a evropských hodnot se dnes nazývá nadržováním nelegální imigrace a trestá se to až 20-letým odnětím svobody. Když vidíte, jak se lidé topí, dusí, vdechují mořskou vodu a benzín nebo naftu, to jsou věci, které jsou zcela běžné pro záchranáře na moři na Prahu Evropy. My jsme prostě udělali to, co bylo potřeba. Dvakrát jsme se nerozmýšleli. Zachraňujeme lidi, když je možné je zachránit, protože je to ta správná věc. Toto by nikdy nemělo být předmětem politické diskuze ale přitom se může stát, že se může stát, že půjdeme k soudu, protože jsme zachránili 14 tisíc uprchlíků. Nicméně soud vůbec nezvažuje o tom, že bych kriminalizovali nás, Evropany nebo nevládní organizace. Podstatnější je, a proto se chci také dnes ozvat, jak je to s těmi, kteří mají méně výsad a kteří dál každým dnem umírají. Umírají, když se snaží dosáhnout bezpečí na, na břehu Evropy. Já patřím ke generaci, která vyrůstala a ptala se prarodičů, co proti tomu udělali. Já jsem také součástí této generace. Generace, která bude muset na stejnou otázku odpovídat svým vlastním vnukům. Musím se přiznat, že vidím, jakolik ironická je dnešní pozice, které se nachází. Mluvím na této konferenci v Evropském parlamentu. A evropské síly a členské státy EU nejenom odklonil Juventu z místa, kde se nejlépe dařilo zachraňovat životy, ale dokonce proti deseti z nás podal žalobu, dokonce s podporou a s vědomím Evropské unie. Itálie porušila dohodu s těmi lidmi, se kterými jsme údajně spolčení. Takzvaná libijská pobřežní stráž, kterou zřídili libijské milice, které působí i mezi obchodníky s lidmi, Eh, je financována Itálií, aby navracela migranty do těch podmínek, od kterých utíkali. Je to mučení, zadržování, znásilňování, deportace a smrt. Itálie, která pomáhá Evropská unie, financuje zločiny proti lidskosti. My jsme byli svědky toho, jak funguje libijská pobřežní stráž jménem Evropy. Vyhrožuje ohrožuje naše posádky, střílí na lodi s eh, migranty a také na lidi ve vodě. Záměrně zabíjejí lidi v nouzi. Je to prodloužená ruka Evropské unie a porušuje neustále znovu ty předpisy, které máme za největší politický výdobytek naší doby, a totiž prohlášení o lidských právech, deklarace lidských práv. Lodi Venta byla svědkem porušování těchto práv ze strany Libýské pobřežní stráže pod patronací tohoto programu nebo v rámci programu Evropy. Jenom ta naše přítomnost údajně představuje hrozbu, eh, které je třeba nějakým způsobem zabránit. Příběh posádky a příběh Juventu a také můj příběh je skutečně jako ze špatné detektivky květnu 2017 Italské kodační centro, Centrum pro záchrany na moři, v jeden z nejrušnějších dnů ve Středomoří násilím zabránil eh, posádce Juventu, abychom se pokusili někoho zachránit. A proto sedm lodí, nebo v okamžiku, když se to stalo, bylo sedm lodí v naší blízkosti v nouzi, vedené nám pokyn, abychom jim nepomáhali, přestože další nevládní organizace žádali o pomoc. Loď Juventa musela eh, poslechnout příkazů italských orgánů, takže o 14 hodin později, bylo to ve 2.42 v noci u přístavu Lampedusa, byl připevněn bylo připevněno určité zařízení na naši loď. A v té oblasti, kde jsme vyhledávali a zachraňovali já a další dva členové posádky, jsme zůstali na, mobilní záchran, na mobilném záchranným člunu, abychom pomohli nevládním organizacím. A vedlo to k tomu, že se spustila opravdu eh, velká záchranná operace, trvala přes 90 hodin, 4 dny. Když jsem to spočítala, 21 lodí z tisíce migrantů na palubě byly na horizontu. Já jsem byla skutečně rozrušená. Každá pomocná ruka, každý Každá záchranná vesta znamenala další zachráněný život. Dočasně nám eh, zadrželi loď, ukotvili v přístavu v Lampeduze. Tam bylo opravdu hodně záchranných vest a hodně člunů a nebyly k ničemu. Na konci, po těch čtyřech dnech, si vzpomínám na ten nejzničující, nej, nejvyzničující okamžik. Přišli jsme o pět lodí, na kterých bylo více než 800 lidí za tmy v bouřce 800 lidí zmizelo v moři bez stopy. A nedostali se dokonce ani do statistik pohřešovaných migrantů. Byli odsouzeni ke smrti režimem Evropské unie. A také si vzpomínám, že vymezelo všechno, co zbývalo z evropských hodnot a z důstojnosti. A proto jsem pochopila, o co jde když se systematicky odpírá pomoc migrantům, kteří bez ní zemřou buď na lodi, anebo v libýských zadržovacích táborech, do kterých jsou navráceni. Kriminalizace námořní civilní záchranné služby patří ke strategii, která znamená, že e, středomořská hranice je nejsmrtelnější v Evropě. 2. srpna 2017 To stálo opravdu mnoho set životů, potom jsme byli opět eh, odklonění do přístavu v Lampeduze, byli jsme prohledáni a nakonec byla loď zabavena. Loď zabavili na základě předpisů pro boj proti mafii. Bylo to takzvané předběžné opatření, aby se zabránilo budoucím dalším trestním činům. Jenom pár dnů potom, co jsme zachránili přes 3500 lidí na příkaz a ve spolupráci s italskou pobřežní stráží. V té době jsem byla vedoucí muse, mise na Juventě. Naši loď prohledávali, hledali zbraně, bylo tam přes 50 policistů, ale marně. Ale nejhorší nebylo to, že nám zabavili osobní věci a všechno vyprázdnili. Naše loď nakonec vypadala jako kdyby se tam přehnal hurikán. Ne, nejhorší bylo v té chvíli to, že jsme byli stále více přesvědčeni o tom, že všechna ta opatření jsou v podstatě zaměřená na to, aby nám zabránili v tom, abychom pomáhali lidem v nouzi. Formálně schválená, eh, schválený krok odsoudil lidi ke smrti. Zacházeli se mnou jako s kriminálníkem, stejně tak s ostatními členy posádky, a to proto, že jsme něco udělali, když evropská vláda, evropské vlády zradili své vlastní hodnoty a nechali lidi, aby se utopili na jejich hranicích. A jenom občanská společnost musí obhajovat lidská práva těch nej, nejzranitelnějších. Jejich práce je diskreditována, kladou se jim překážky a jsou také pronásledováni jako zločinci. V posledních 20 měsících je záchranný člun Juventa zmrazen a italské úřady mu brání ve spuštění na vodu. Znamená to, že odpírají základní formu pomoci ostatním lidem. Naopak se za to trestá. A já dnes mohu přednést své vlastní obvinění. Obvinuji ty, kteří pronásledují humanitární pomoc a odpírají pomoc těm, kdo ji potřebují. Obvinuji ty, kteří prosazují Evropskou úmluvu o lidských právech, ale chybí jim důstojnost a páteř, aby se zasadili za práva migrantů. A místo toho je odsuzují k smrti na moři nebo v Libii, protože skutečně porušují mezinárodní právo. O co jde v tomto vyšetřování? Nejde jenom o osobní svobodu naší posádky, když se kriminalizuje humanitární pomoc a využívá se to jako politická strategie a porušují se lidská práva, a to naopak odměňují evropské demokracie, nejde o nic míň než o svobodu naší společnosti. Pokud se trestá zachraňování životů na moři odnětím svobody, rozhodně to, co jsme dělali my, nezradilo ostatní. Když někoho někdo hledá útočiště a vy mu poskytnete pomoc a má se to za trestný čin, několik záchranných člunů nesmí zachraňovat životy. To není svět, ve kterém já chci žít. Posádka Juventy se nedala zastrašit ani diskreditací, ani pomluvami, ani vyhrožováním politické moci. Když děláte tu správnou věc, nemusíte být nezbytně populární. Naopak. Teď víme, teď chápeme, že to může být dost nepohodlné. Já apeluji na všechny europoslance, apeluji na všechny občany, všechny členy občanské společnosti, aby se neodvraceli od této nepohodlnosti, aby uznali výsady ostatních, aby uznali svou odpovědnost za masová úmrtí na hranicích Evropy a také svou odpovědnost za to, že tomu musí zabránit. Aby vznikla Evropa, kde lidé, kteří hledají bezpečí a důstojnost a lidé, kteří projevili solidaritu, mohou být svobodní. Děkuji vám. Grazie. Děkuji, děkuji Katrin za tvůj projev a nyní si vyslechneme eh, poslance, poslankyně, pokud mají pár otázek či připomínek, na Gomez jako první požádal slovo. Thank you so much. Děkuji. Děkuji za vaše svědectví, velice silné skutečně emotivní. Mohu vám pouze říci, že já se stydím. To je situace v Evropě v těchto dnech a já chci vzdát hold těm, jako je Katrin eh, Schmidt například i přes eh, eh, všechny ty kritiky, přes to pronásledování, tak pokračují ve svém boji a tady je veře naše důvěryhodnost. A já jsem rozlobená, že mainstreamoví politici vlády, že v podstatě eh, sice sice mm, mm, přednášeli různá krásná slova, předkládali, ale v podstatě to, co dělají, porušuje hodnoty EU. Já nechápu, proč tak ustupují, podléhají těm pravicovým xenofobním eh, lhářům, protože přece my na našem kontinentu potřebujeme migranty, aby vůbec náš systém sociálního zabezpečení byl udržitelný, aby napravili stárnutí naší populace. My potřebujeme migranty jako například máme Braton, ty, kteří eh, našli odvahu, aby odešli a eh, žili tedy klidný život. Zatím šli, takže ty potřebujeme. A já také chci žít v podmínkách důstojnosti a svobody a proto jsem v Evropě. On má pravdu, když říká, že Evropa má obrovskou odpovědnost. Já bych chtěla využít tuto příležitost a zeptat se vás. Myslím si, že paní Schmidt se toho dotkla. To zde i v tomto parlamentu se předkládají různé eh, vykonstruované eh, eh, příběhy, že v podstatě že v podstatě zde dochází k nějakému spolčení tedy s libijskými pobřežními hlídkami a převaděči a takže a ti to takto zneužívají lidi, jako je pan Bebraton, kteří chtějí odejít žít ve svobodě. Děkuji, pán Sošněc. Eh, to, co tady slyšíme, to niestety eh, je strašná demagogie. To, co tady slyšíme, je velká demagogie, bohužel. Vy nám tady vyprávíte dojemné příběhy, které má mají chytit za srdce, ale já vám můžu říct ještě něco jiného. Můžu vám vyprávět o lidech, které tito migranti vraždí. O lidech, kteří chtějí žít na řeckých ostrovech v klidu a míru, ale útočí na ně migranti ze zahraničí. Jsou místa, kam už nemůže vůbec vstoupit policie. Takové příklady jsou velmi emocionální. Ale tohle by politici dělat neměli. Měli by zachovat chladnou hlavu a měli by uvažovat strategicky a zvážit, co dělají takové organizace jako Juventa. Protože ono to vybízí lidi k tomu, aby se vydávali na takovou nebezpečnou cestu. Pokud jim budeme říkat, že budeme hlídat pobřeží a budeme zachraňovat jejich život, tak je povzbuzujeme v tom, aby sem přijeli pokud máme v Evropě tolik sociálních výhod, tak v podstatě zveme ostatní z celého světa, ale k nám přijeli a žili na naše náklady. Protože se vždycky najdou dobrovolníci, kteří to udělají. Vy mluvíte o lidech, kteří uprchli před válkou. My víme, že nejde jenom o tyto lidi. Jsou přistěhovalci z řady zemí, nejenom z Libie. Migranti přecházejí také z poloviny afrického kontinentu. Takže nejde jenom o útěk před válkou. To je jenom určitá část celého jevu, toho vy se držíte a chceme, abychom ronili slzy a abychom o tom mluvili. Pokud nám paní Gomeš říká, že potřebujeme miliony přistěhovalců, možná bychom je nepotřebovali, kdybychom nezabíjeli své vlastní nenarozené děti. Možná, že nejprve bychom měli schodit bombu na ty lodi, na kterých provádějí potraty a vraždí nenarozené děti. Vy Evropě odpíráte její budoucnost. Vytváříte nové téma, vytváříte novou kulturu, kde vyzýváte lidi k tomu, aby nepracovali a zabíjeli své nenarozené děti. Nice for your little YouTube. Just have some dignity. Nějakou důstojnost, prosím. Allora, diamo la parola alla... Dáme slovo panu Pagaronovi Rujsovi, paní Rujs. Děkuji. Já jsem si nechtěla brát slovo, protože jsem přišla pozdě a nemohla jsem si vyslechnout všechny příspěvky, ale protože tady slyšíme, že chcete argumenty, tak já vám dám argumenty. Tedy poslanci, který hovořil číslo jedna. Já nevím, zdali vy jste expert na boj proti terorismu. terorismu. Já ano, mnoho let, mnoho let. Já mám různé medaile, me, medaile ocenění, mm, mm, protože jsem velkou bojovnicí proti fanatismu a terorismu a sedm let jsem byl i předsedkyní asociace obětí terorismu. Já něco o terorismu vím a mohu vás ujistit, že to, co jste řekl, to vůbec nemá žádný základ a zde je pouze málo lidí, které využili eh, ty sítě eh, této regulární cesty a tady páchali tyto činy. To je skutečně lež, to, co říkáte, číslo jedna. A já jsem expertka na boj proti terorismu a já jsem dva roky jsem eh, žila pod policejním dohledem, protože mi zabili hodně příbuzných, takže nemluvte o tom, když o tom vůbec nemáte ani potuchu, nikdy jste nebyl pronásledován. Za druhé, já jsem se právě vrátila z mise a mohu vás z tábora uprchlického z Maury a mohu vás říci, že co jsem viděla, to není vůbec přípustné z pohledu lidských práv, základních práv, které chceme my zde, Evropané, mít pro veškeré naše činnosti, které provádíme protože zde eh, strávit zimu eh, nebo jaro, tedy ve špíně, v takovémto táboře, v zimě, eh, za nelidských podmínek, bez tekoucí mm, pitné vody, mm, kdy vůbec voda teče málo kdy a jsou tam děti a jsou tam měsíce, měsíce, no to přece je velké trauma, které si ponesou do života. A to je nepřijatelné v Evropské unii. Já jsem umírněná z pohledu politiky. Já nejsem extrémního myšlení protože tady vůbec nejde o ideologický extremismus. To je otázka, jo, jak zorganizujeme se a jak e, předpisy přijmeme, jak je budeme koherentně, jak je budeme koherentně opatrně aplikovat. Takže zde, zde, e, zde mm, e, jde o to, přece jenom plnit eh, naše povinnosti a to je naše povinnost. A to, co jsem tam viděla, ty nelidské podmínky, to je v rozporu s lidskými právy a já jsem to viděla vlastní oči. A pro, já jsem poslala zprávu agentuře pro lidská práva, a, protože aby věděli, mm, zdali toto my jako Evropané máme akceptovat. Argumenty, případ Líbie, pokud tak se, jak se říká, tam to je, jak to je, tak nemůžeme čerpat eh, naše fondy na porušování lidských práv. To ano, vy zde hovoříte o tématech, o argumentech určitých, ale neměl byste říkat věci, které jsou bez jakéhokoliv základu. Jediná věc, kterou bych řekl, ach, eh, samozřejmě tady nespadnout do pasti provokatérů, takže eh, já myslím, že to, je, to tady nepotřebujeme na tomto setkání. Samozřejmě pan poslanec má své představy, takže je třeba je nějak respektovat asi, když se nám to nelíbí. Takže Koster. Honorable Koster. Má slovo, prosím. Pan Koster. Pan Koster. Nochmal betonen, za prvé bych chtěl zdůraznit svou solidaritu se záchrannými organizacemi. Očekávám také podporu, nebo oni potřebují podporu co nejvíce poslanců eh, v této sněmovně. Oni přece operují na principech, na nichž je postavena Evropská unie. Ta nemůže nyní selhat proto, že budeme mm, sledovat politiku, která jde proti těmto principům, na nichž Evropská unie postavena, proti lidským právům. Představa, že uplatňování těchto základních práv, lidských práv, neplatí e, vůči, e, vůči e, uprchlíkům. To, je, to znamená spochybňování eh, samotných základů Evropské unie. Tady přece nejde pouze o uprchlíky, tady jde vlastně o celou Evropskou unii. A pokud tedy takhle realita stojí v rozporu se zásadami, to spochybňuje samotnou Evropskou unii. To musíme jasně říci. Chci se ještě vyjádřit k tomu, co zde zaznělo eh, před chvílí. Eh, lidská práva platí pro všechny, nejenom pro Evropany. To je eh, obrovský výdobytek moderní doby, kterou nesmíme spochybňovat. A myslet si, že děti, nezletilí a ženy mohou se topit ve středozemním moři jenom proto, že nechceme vidět eh, uprchlíky v Evropě, to prostě považuji za naprosto neakceptovatelné. Mm, takovýto způsob eh, přemýšlení ničí celou Evropskou unii. To nesmíme nechat eh, takto projít. Sipel. Ano, prosím, kolegyně Cipl. Děkuji. Nejprve chci poděkovat oběma řečníkům. Děkuji eh, panu Mebratomovi a paní Šmitové za to, že mezi, námi, mezi nás přišli, že se s námi tedy podělili o své zážitky. Souhlasím s kolegou Kostarem. Kriminalizování um, záchranných prací na moři, paušální um, zavržení jakéhokoliv přijímání uprchlíků a žadatelů o azyl, to není pouze popírání mm, lidských práv, ale také to mm, ohrožuje evropskou solidaritu a soudržnost a e, vede to nebo nahrává to extremistům. Evropský e, kontinent, evropská kultura, kultura ve všech členských zemích Evropské unie už celá století smíšenou kulturou. Na našem eh, kontinentě nežijí, eh, nežijí jenom eh, Evropané, přicházeli sem vždy lidi z jiných zemí, z jiných kontinentů, z jiných kultur. A dodnes vidíme turecké, arabské, africké vlivy na našem kontinentu. Takže jsme kontinentem smíšeným už celá staletí. A to, co se nyní děje, tedy opravdu eh, vede k tomu, že spochybňujeme eh, životy lidí, kteří se, zde, kteří se sem snaží přijít za svobodou, za důstojným životem. A Navíc, když už jsme takhle jednou vyvolali tuhle tu nenávist, eh, kam ji nasměrujeme ve chvíli, kdy přestanou přicházet eh, lidé od jinut? Dnes eh, tedy je, tuto nenávist směřujeme vůči, vůči určitým skupinám lidí, možná zítra ji budeme směřovat vůči velkým skupinám lidí a více lidem. Tady přeci jde pouze o to, abychom zachraňovali um, lidi, kteří jsou v ohrožení života. Samozřejmě nemůžeme přijmout 60 milionů uprchlíků, kteří tedy eh, celosvětově se vydali do pohybu. To eh, určitě není možné, ale pokud chceme dlouhodobě snižovat počty uprchlíků, nejenom těch, kteří přichází sem k nám, ale všeobecně eh, počet lidí, kteří jsou donuceni z nejrůznějších důvodů opouštět své země, tak musíme změnit nejenom svůj asilový systém, musíme hledat eh, legální cesty migrace, musíme také přestat kriminalizovat ty, kteří zachraňují životy lidí. Kromě toho potřebujeme jiný způsob spolupráce se zeměmi původu a tam musíme směřovat své aktivity, nikoli tedy se zaměřovat na otázku um, izolace od jiných kontinentů. Evropa nevládne, lid, nevládne světu. My přeci ve spolupráci s jinými zeměmi, s jinými státy se snažíme vyřešit uh, problémy, které mají. Děkuji, paní Spinelli. Děkuji, Antonio. Já si myslím, že diskuze která zde proběhla tady mezi dvěmi poslanci, pokud jde o migraci a terorismus, to není, eh, to není diskuze mezi názory, které by se vzdalovaly realitě, takže tady ten vztah mezi migrací a terorismem, to je něco, co se říká, to říkají i vlády, i italská vláda teď v této době přece jenom mohu ocitovat tady například mm, na Sicílii, kde před pár měsíci eh, se doporučuje řešení, které bude bezpečné pro bezpečně vyřešit migraci, to znamená zablokovat pobřeží Libie a Tuniska loděmi a zde se, dokonce se hovoří o článku 83 námořního eh, kodexu, eh, je to tedy v zájmu veřejného pořádku, takže tady se hm, běžně dělá ten vztah mezi migrací a terorismem. To není něco nového, co by tady napadlo jednoho poslance. To dominuje v celé řadě států EU. A další dominující představa v řadě států Unie i v komisi Search and Rescue. Search and Rescue jako takovýto je fak, pull faktor. To je to, co uh, na to, co přitahuje lidi. Takže je nebezpečné zachraňovat, protože to přitahuje další. A takže zachraňovat lidské životy, to je nebezpečné, protože se zabrání těm ostatním. Takže to se teď říká na konci funkční období. A v podstatě čtyři roky se opakuje. Další, co se děje v EU, je a podle mě to znají nevládní organizace zcela dobře, je, jsou problémy, které je třeba řešit na moři a na moři se zachraňuje, na moři se musí dodržo, dodržovat eh, zákon a tam se, ale jakoby očekává, že na moři se bude dělat politika, ale politika by se měla dělat na zemi. A ta se dělá teď na moři, kdy se podstatě migranti používají jako takové rukojmy. E, dokonce i dva měsíce tam mohou plout sem tam a e, než vůbec Evropě se rozhodne, kam s nimi. To je skutečně skandální a hanebné. To znamená, zde v podstatě mm, e, mezinárodní právo je jasné, ale to jako by neexistovalo a je zcela zastíněno politikou. A nakonec stále v rámci bezpečnosti terorismu ano, že tedy my, my eh, v Evropě tedy máme málo obyvatel, takže potřebujeme tedy eh, tyto lidi. A další je volby. No, volby a potom začíná léto, takže to bude, to se očekává velká invaze do Evropy. Evropa, která bude zaplavena. To jsou všechny ty fake news, které čteme eh, zde. Eh, ale je třeba si říct, že nic takového nenastane. Jenom připomínám, že 90 migrantů ve světě jsou v Africe, v Asii a v Jižní Americe a 2 pouze v Evropě. Takže prosím, trochu se zamysleme. Děkuji. Děkuji. Vyslechneme si poslední E, e, příspěvek z nevládní organizace. E, vielen Dank. Ähm, um das Děkuji mnohokrát. Abychom tedy aspoň jedenkrát zařadili, co tady říkal pan Verte. Já tedy patřím k Junkeretet, tedy mladí zachraňují a my jsme sledovali tyhle vlastně mm, tuhletu kritiku. Eh, původně to bylo zveřejněno eh, jedním think tankem v Nězozemsku, který eh, je velmi rasistický a lidé, kteří potom takhle sedí v obýváku a opakují všechny tyhle ty rasistické věci, tak eh, samozřejmě jsou taky vlastně k tomu přistupují rasisticky, nedá se s tím nic dělat. A tyhle ty eh, neziskové organizace prostě neudělaly nic eh, zlého, jenom zachraňovaly životy lidí. Avete qualcosa da rispondere? Chcete na to zareagovat? Na to, co jste slyšeli? No, basta. I've, I've nothing to add to what... Um... Já nemusím nic dodávat k tomu, co bylo řečeno. Děkuji. I have a right to answer for, for, for... Já mám právo na odpověď. Ne, ne, ne, to není rozprava, diskuze mezi vámi tady. Tak co to je? To jsem, protože jsem to tak rozhodl já. Tak jsem to rozhodl já. To není debata, ne. Tak co to je? Co tady děláme? Allora, passiamo al... Nyní přejdeme k druhému bodu, který se týká zachra... zachraňování lidí na moře, mezinárodního práva také. Když se hovoří o činnosti kterou provádí nevládní organizace na středoze- ve středozemním moři, tak je třeba si připomenout, že je to humanitární akt zachraňovat lidské bytosti na moři. Přitom se res- musí respektovat principy a normy, které vyplývají z mezinárodního Eh, námořního práva. Máme zde pana profesora Erika Davida z, eh, z, eh, Svobodné univerzity Bruselu, který nám pomůže více pochopit mezinárodní právo, které se těchto povinností zachraňovat týká. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Pokud jsem správně pochopil, tak mohu mluvit francouzsky. To je fantastický objev. Já mám obrovskou radost. Alors, euh, ce confort de pouvoir parler en français. Komfort hovořit francouzsky. A, takže já jsem euh, milit, já jsem aktivista bojující proti anglosaské lingvistické nadvládě, takže děkuji. Já vám chci říci, euh, věci, které jsou docela jednoduché. Já myslím, že každý student třetího roku práv euh, to vysvětlí stejně dobře jako já. Takže já rozdělím svůj projev do čtyř částí, pane předsedo, když tak mě přerušte, když budu hovořit příliš dlouho. Já mám takovou tendenci, především když můžu mluvit francouzsky, hovořit dlouze. A takže, takže otázka povinnosti pomoci. Za druhé otázka trestního stíhání takových, kteří pomáhají, a za třetí eh, možné soudní cesty a za, čtvrté povinnost eh, pra, spravedlivě sdílet to břemeno, přijímat uprchlíky. Za prvé povinnost pomáhat. No, jak již tady zaznělo před chvílí od někoho, takže je zřejmé, že tato povinnost pomoci osobám v nebezpečí, to je jasně popsáno v článku 98, 98 eh, eh, tedy eh, mm, Evropské, pardon, umluvy z Montego která stanoví, že každý stát Eh, vyžaduje po kapitánovi eh, lodí pod jeho vlajkou, aby pomohl komukoliv, kdo je v nebezpečí na moři. Konec citace, já myslím, že to je úplně jasné a je evidentní zcela, že ten fakt, eh, že někdo pomůže těm bárkám, které jsou přeplněné a které se začínají potápět, tak je evidentní, že to je prostě Pravidlo, které jasně stanoveno v článku 98 o mluvě z Montegobe. A kromě toho neudělat to, tak to, to by znamenalo, že ta loď, která pluje pod určitou vlajkou, tak to by bylo nezákonné a to by zakládalo mezinárodní odpovědnost takového státu. A za druhé, opět v rámci tedy té pomoci, povinnosti pomoci, takže mm, po té, co jsme si vyslechli tady před chvíli řečníky, takže já se ptám, zdáli my můžeme zastavit loď na moři, která přepravuje uprchlíky. Já si myslím, že ne. Já si myslím, že, a tady již nebudu hovořit o úmluvě z Montego Bay, to je o, na, umluva o námořním právu, ale máme se ženevskou umluvu z roku 51 o statutu uprchlíka. Je to umluva, která byla novelizována protokolem z roku 67 eh, a která říká, že každá osoba, která utíká ze země, protože se obává, že tam bude persekuována z důvodu rasy, národnosti, etnické, náboženské příslušnosti nebo pro své politické názory, tak této osobě lze uznat uprchlický status. A takže takže není možné té osobě v tom zabránit, protože má mít možnost se ucházet o uznání toho práva uprchlík, statutu uprchlíka v přijímací země a pokud jí to neumožníme, tak nemůže uplatnit své právo, které je posvěceno v této úmluvě v článku 1 Ženevské úmluvy z roku 1951. Takže to je první bod. Povinnost pomoci za druhé Eh, to znamená trestní stíhání. Trestně stíhat eh, organizace či asociace, nevládní organizace, které pomáhají na moři. No tady je zřejmé, že eh, kterákoliv asociace, která takto bude obviněna buď osobně nebo její pracovníci, kteří takto budou trestně stíháni, tak z důvodu tedy toho, že zachraňují, tak eh, může taková se eh, tedy odvolat na ta mezinárodní eh, ty mezinárodní umluvy, mezinárodní právo, které má přednost před vnitrostátními předpisy a nutně tedy soudce musí aplikovat nejprve mezinárodní právo. Ještě bych doplnil, že tedy nepomoci těmto osobám, které které eh, by mohly stroskotat, tak to znamená trestný čin, nepomoci osobě v nebezpečí. Takže zde ty nevládní organizace by měly být stíhány za to, že nepomohly. Takže já si myslím, že když budou mít advokáta, jakéhokoliv advokáta, tak si myslím, že Eh, mohou tedy jasně prosadit eh, to právo, že nebudou trestně stíhány za to, že pomáhají a dokonce ten stát, který by tak učinil, tak by eh, bylo možné tedy to proti němu podat žalobu o náhradu. A takže jaké jsou právní cesty? Právní prostředky nechybí, buď při uh, buď eh, když by došlo k trestnímu stíhání pro eh, stíhání osob, které mm, plní tuto povinnost pomáhat na moři, tak lze použít článek 98 umluvy z Montegoby, jak jsem ocitoval před chvílí. A také opět lze i se odkázat na článek 1 umluvy o statutu uprchlíka z Ženevy, tedy z roku 51. A takže lze si zcela představit, že stát, jehož osoby nebo jejich životy tedy jsou ohroženy, protože se jim nepomohlo, nebo se jim zabr- nebo se bylo zabráněno v té pomoci, tak potom ten stát by mohl uplatnit diplomatickou ochranu těchto osob a podat žalobu proti státu, který byl proti té záchraně na moři nebo eh, který zabránil svobodnému pohybu a těchto osob, které chtějí uplatnit své právo požádat o status uprchlíka. Takže zde máme na to pravidla, eh, která eh, řeší otázku kompetence příslušnosti soudu. A zde máme i výbor lidských práv OSN, kam lze se obrátit, anebo dokonce, proč ne, i e, prostřednictvím otázky, předběž, předběžné otázky, kterou lze zaslat soudu EU, anebo i lze zde, tedy zde, zde se přímo do, dovolávat těchto pravidel. A takže ještě samozřejmě nyní pokud je o čtvrtý bod, je to povinnost solidarity. Povinnost eh, spravedlivě se eh, podílet na eh, tom břemenu u přijímání uprchlíků v evropském právu, jak máte článek 80 Lisabonské smlouvy, tedy o fungování Evropské unie, který stanoví, že všechny státy musí si vzájemně pomáhat spravedlivě, rovnoceně a musí se podělit o břemeno přijímání uprchlíků. Takže Lze si zcela dobře představit, že nějaký stát může zahájit řízení, podat žalobu na jiný členský stát EU, eh, tedy před soudem v Lucemburku, a tedy žalovat ostatní státy EU za to, že nerespektují eh, co tak přesně exaktně se stanoví článku 80 smlouvy o fungování Evropské unie. A pokud vím, ještě k tomu nedošlo, ale je to možné. Zcela dobře. A jsem překvapen, že ještě někdo takovou žalobu nepodal. Je to povinnost solidarity, což není pouze povinnost, která figuruje v článku 80 smlouvy o fungování Evropské unie, ale stejná věc figuruje v odstavci 133 eh, z, ze stanoviska z roku 2005, je to, usne, je to rezoluce 60 lomeno 1 OSN, tam se stanoví to tež, je to se ta povinnost spravedlivě sdílet břemeno, tedy povinnost solidarity mezi všemi státy, které jsou povinny se podělit o břemeno přijímání uprchlíků, jak vidíte. Právní pravidla zde jsou docela jednoduchá, stačí aplikovat mezinárodní právo i evropské právo vlastně. E, to je vynikající arzenál nástrojů, ale bohužel na to často se zapomíná. Ten tedy tyto, tento arzenál nástrojů není používán, takže tady jde jenom o to, aby někdo se toho zhostil a e, zajistil, že tato rych, pravidla, která jsem rychle zde připomněl, budou aplikována. Děkuji. A já předám předsednictví Klodovi. Mnohokrát děkuji profesoru Davidovi. Já jsem rád slyšel, co jste nám řekl. Snad bude možné účinně využít ten soubor nástrojů pro právní záležitosti. Kolegové, tuto akci spojenou se Sacharovou cenou uzavřeme tím nejlepším možným způsobem. Vyslechneme si tři nevládní organizace, které jsou nejaktivnější ve Středomoří. Takže bez dalšího předáme slovu Richardu Gatimu z organizace Open Arms. Prosím. Ano, mnohokrát děkuji. Já budu mluvit italsky. Yes, uh, thank you, danke, Evcharistopoli, merci. Per poter parlare di sfide. Ano, abychom hovořili o budoucích výzvách na středozemní moři, takže uh, musíme se podívat kriticky na to, co se děje nyní na ve Středozemním moři. Musíme to udělat. A tak, jak jsme široce zde slyšeli a dobře to vysvětlili eh, zde řečníci, tak to panorama, ve kterých působí eh, nevládní organizace na moři, tak to je skutečně eh, dva roky těžké. Zde neexistuje žádná organizace, která zachraňuje na moři, která by neměla podobné Eh, zkušenosti s různými represivními snahami, útoky médií například, eh, přes eh, média se o to snaží politici, nebo politici přímo a často jsou, je to nadsti utrhání, jsou to falešné zprávy, často systematicky kriminalizuje se naše činnost. A to je velice zneklidňující, když vidíme, jak beztrestně toto probíhá, například ozbrojené i útoky eh, blízkých pohraničních stráží na tyto uprchlíky a, mm, a v podstatě eh, do toho přispívají finančně Itálie a další státy EU, které tedy financují tuto pobřežní stráž Libii. A zde i vystupuje tato stráž libijská proti eh, nevládním organizacím, které hledají tyto osoby, blokují se přístavy, například na to existují žádné dekrety, žádné normy a dále i jsou eh, zde i neexistují žádné, ministerské vyhlášky, které by uh, zavíraly tyto přístavy v Itálii například, takže mm, zde vůbec se nerespektují předpisy a to přece instituce musí ctít a mm, i mm, zde e, i potom poskytování e, mm, potravin nebo tedy zboží první potřeby, které potřebují tyto osoby, aby bylo vůbec, a to je důležité, aby měli na těch lodích a potom je třeba přece je vyložit, vylodit na tom nejbližší bezpečném přístavu a to se neděje a Itálie za to není e, nějak odsouzena a navíc i zde Dokonce i se odmítá nám prodat palivo, abychom mohli tedy, eh, které potřebujeme a hm, když se podíváme na to, co se děje eh, v Libii nebo na Středozemní moři, tak vidíte, vůbec ani nevíme teď, kolik lidí eh, je tedy, se, tedy utopilo, kolik jich zemřelo, kolik jich bylo odvezeno do těch různých detenčních táborů. A zde, zde i ten cíl je jasný, to znamená to, co se děje na Středozemním moři a e, to, co se děje v Líbi, v podstatě to se neví, to je obskurní všechno. A mm, takže pak, aby e, se mm, e, vytvořily určité dojmy a politici se snaží externalizovat hranice Evropské unie, a dochází zde k závažnému porušování lidských práv. To jsme zde slyšeli. Je jasné, že zde existuje velké podezření i vůči našim institucím. My vyvíjíme obrovské úsilí v posledních letech, a, ale zde existuje snaha státu tedy vůbec, aby se nedostali na světlo eh, ta pravdivá svědectví těchto osob a spíše se šíří falešné zprávy fake news ohledně těchto migrantů, což má velké důsledky. K dnešnímu datu zde mm, v podstatě zde tedy my nemůžeme ani, eh, máme žádnou podporu žádných orgánů, přístavních orgánů, nemůžeme plout do přístavu a zde přitom jsou ohroženy eh, životy lidí a máme zde i různá data, která dostáváme, eh, ale my nemůžeme tyto bárky zachraňovat a mm, zde a mm, všechno se nechává tedy na eh, eh, milost eh, libijským pobřežním strážím. Ale mm, přece příslušné orgány by měli zmaximalizovat své prostředky, abychom v nejkratší době mohli zachraňovat lidi a dovést ty osoby do prvního bezpečného při, přístavu. A to se vůbec teď neděje. A to i kvůli libijské pobřežní stráži, která je financována. A mm, zde mm, realita tedy je, že ty libijské pobřežní stráže e, tak v podstatě ani nereagují vůbec, e, nereagují, ani neříkají informace nevládním organizacím, ani po telefonu netele, ne, neposkytují data. A zde mají osm linek a pouze fungovala jedna, nikdo tam nemluví stejně anglicky, když tam voláte. A takže Eh, nevládní organizace v praxi v prakticky eh, provádí své aktivity zcela osaměle, bez jakékoliv podpory kohokoliv. A přitom zachraňujeme práva, zachraňujeme lidi a ochraňujeme jejich práva. Mm, zde eh, i evropské vlády sice deklarují, že osoby, které jsou zachráněny, že nebudou zpátky vráceny do Libie, ale ono to tak není, je to úplně jiné. To znamená, že se pohrdá nejenom zákony, předpisy, ale lidským životem. Jakmile osoby jsou zachráněny, jak jsme všichni viděli, tak potom dny a dny musí plout po moři, bez toho, aniž by je kdokoliv přijal a je zde velká snaha ze strany politiku nás blokovat, ale s pár výjimkami, jako například španělská vláda, která prohlásila, že mm, jsou porušována mm, mm, pravidla mezinárodního práva a že není možné, aby ta, takovéto lodi zůstávaly na moři bez e, přijetí. Například naše loď Open Arms je záchranná loď, pouze záchranná loď. E, stejně e, a děláme to, co v podstatě by měly dělat italské pobřežní lodě nebo španělské zde. Mm, my doufáme, že prokuratora začne ten náš případ vyšetřovat co nejdříve, a protože zde došlo k flagrantnímu porušení předpisů. Závěrem, nevládní organizace na moři ehm, chtějí, aby byly plněny povinnosti solidarity a přece zachraňování na moři to je povinnost. A politika, možná ekonomické zájmy, které vedly k tomu, že se eh, zachází takto s lidmi a že se mm, přistupuje k lidem, kteří utíkají z Liby jako ke zboží, tak to eh, eh, tady jde jenom o tady jde o to, že se vůbec nerespektuje lidský život. Takže já to opakuji. V podstatě na jakém základě sociální logiky vůbec takto se instituce mohou chovat a zcela beztrestně naše vlády nechávají eh, tyto lidi na moři a, nebo je vrací do Libie a když vidíme i v našich zemích, jak eh, ta společnost je netolerantní, a v podstatě vy tomu říkáte pull factor, jako byla ta operace Mare Nostrum, která se o to snažila, nebo italská operace pobřežních stráží. A já opakuji, opakuji zde vůbec vědecky to není podložené, to je zcela dementováno, eh, stejně jako ostatní fake news proti nám i proti dalším nevládním organizacím a stejné fake news eh, v rádiu například, to jsme také slyšeli, že a v podstatě i libyské orgány hovořily stejně jako před chvílí pan poslanec. Takže se vším, co víme, se vším, co se děje a jak je možné si myslet, že naše společnost prosperuje, jak je možné, abychom dále umožňovali, povolovali, abych se toto dělo. A děkuji. děkuji. Thank you very much. Nakrát děkuji, Ricardo. Já jsem byl před pár měsíci v Libii a není tam moc nevládní organizací ze zemních důvodů, ale jedna z nejaktivnějších je Médecins Sans Frontières a já jsem velice rád, že tady můžeme přivítat Imu Vázquez, aby se zmínila právě o tomto aspektu. Prosím. Sorry. Thank you very much. Mnohokrát děkuji za pozvání. Já se budu snažit mluvit opravdu stručně. Samozřejmě budu mluvit o naší zkušenosti. My teď působíme v Tripolisu a v Misatě a v Koms. A říkám Misata a Homs, protože tam teď právě dochází k vylodění v poslední době, takže máme i určité výpovědi z této oblasti. A já nechci mluvit jenom o výpovědích, o svědectvích a o dojemných příbězích, jak tady bylo řečeno, Chci uvést i konkrétní čísla. Svou prezentaci dokážu shodnout v jedné minutě. V Libii není odpovídající pomoc, není tam odpovídající ochrana, nejsou tam skutečné alternativy zadržovacích center a uvedu k tomu údaje, a také není žádné reálné východisko, kromě návratu domů. A já vám mohu říct, a už tady byla řeč o jednom z těch center, že pokud se nechcete dobrovolně vrátit a jste, jednom, jste v jednom z těch zadržovacích center, tak musíte mít opravdu dobrý důvod, proč nechcete jet. Paradoxní je to, že nejzranitelnější lidé jsou dnes ti, které u vás, kteří u vás v Libii, k tomu se také dostanou. Pokud jde o pomoc v místech, kde se lidé vyloďují, teď teoreticky OSN a partneři OSN působí na 12 místech. MSF nepracuje v Tripoli, ale jsme teď na dvou dalších místech. Snažíme se to rozšířit, ale systematicky tam nepůsobíme. Jsou to pouze případy, kdy nás k tomu někdo vyzve. My tam nemůžeme jet automaticky. Nicméně i na základě tohoto působení s tím, že my vždy patříme k mezinárodním pracovníkům, naše schopnost pomáhat je nesmírně omezená. Dokážeme udělat nesmírně základní věci, poskytnout základní první pomoc. A samozřejmě se nemůžeme vyjádřit k tomu, kam ty lidi potom převezou. Maximálně dokážeme zajistit, že ti lidé, kteří jsou opravdu ve špatném stavu, se dostanou k lékaři. Musím říct, že v posledních případech vylodění, když jsme byli svědky, jsme viděli opravdu velký počet, nebo většina z těch lidí, kteří se vylodili, byli podvyživení. A zítra také zveřejníme zprávu o tom, že v jednom z těch zadržovacích centrech jsou lidé podvyživení. To není důsledek jejich pobytu na moři, protože předtím byli po dlouhou dobu někdy v utajení, někdy oficiálně zadrženi. Měli velice omezený přístup k potravinám. Mají také různé zdravotní komplikace. V jednom z posledních případů jsme museli pět lidí poslat k lékaři. Byli tam i nezletilí a jeden z chlapců, 15-letý chlapec ze Somálska, zemřel. Je tam také hodně žen a dětí a také těhotných žen. Byl případ ženy, která byla eh, opravdu v pozdní fázi těhotenství, byla v zdržovacím centru, nám se podařilo dostat i do nemocnice, nicméně po porodu se musela vrátit do zadržovacího centra. Nakonec se to ale podařilo, nemusela tam, ale bylo to opravdu obtížné. A podařilo se to u čtyřech dalších žen. To je nesmírně velký úspěch dosáhnout toho, že čtyři ženy s malými miminky dostanete ze zadržovacího centra. To je obrovský úspěch pro tyto týmy a jsou opravdu hrdí, že se jim to podařilo. Dále, pokud je o ochranu, to je typ pomoci, který můžeme poskytnout. Pokud je o ochranu, když se lidé vylodí, tak víte, že oficiálně mají do zadržovacího, oficiálního zadržovacího centra, ale samozřejmě jsou tam i převaděči, když se vylodí, i když jsme tam my, takže nedokážeme sledovat všechny, kdo se vylodí. Můžu vám dát nějaké údaje. Podle UNHCR se vylodilo 15 000 lidí, 15 235. Nicméně 90 v roce 2018 bylo v Tripolisu. My víme zhruba o dvou tisících lidech v zadržovacích centrech. OSN to počítá tak, že to asi 10 těch, kteří se vylodí. Dále, jak víte, k tomu zadržení není žádná alternativa, takže každý pokus, který se objevil třeba v poslední době, alespoň ženy a děti, nebo ty nejzranitelnější, poslat na nějaké bezpečné místo nebo alternativní místo, všechny selhaly. Nevím, jestli jste o tom slyšeli. UNHCR otevřelo centrum, říkají tomu středisko pro schromažďování a odjezd. A o tom se mluvilo jako jakési možnosti pro ty zranitelné, kteří se vylodí a kteří mají do zadržovacích center. Ale není to možné. Jediní lidé, kteří tam jdou, jsou ti, kteří už jsou v jednom z programů pro přesídlení a můžou tam být jenom dva, tři dny. Takže není možné, aby tam lidé po vylodění odjeli. IUM má 70 míst, je jakýsi komplex, a některé nevládní organizace se snaží zajistit místa k bydlení, ale to je velice omezené. Nám se podařilo umístit některé z těch žen v takovýchto rodinách, ale není to oficiální program. Není to uznáváno. To jsou tedy ta čísla, o kterých mluvíme. Máme tady to centrum UNHCR, e, tam je 70 míst. Případně lidé můžou být eh, do nějakého alternativního ubytování. Také jsme se pokusili o další věci. A já zmíním jednu zkušenost a dělám to rychle. Loni v červnu někteří lidé uprchli, eh, byli zadržení, přijeli k nám. Nám se podařilo poskytnout jim lékařskou pomoc a také jsme je vyšetřili abychom dosvědčili, že byli obětí mučení nebo násilného zacházení. Bylo jich 150. My jsme se jako MSF osobně do toho zapojili. Velký počet zemí se pokusil tohle financovat. Bylo to 150 lidí, reagovaly dvě země, jedna v Evropě, jedna mimo. Nemůžu říct, které. A někdo z nich nevzal nezletilé, protože velký počet lidí v této skupině byli nezletilí. Jsou to oběti mučení, které viděla organizace MSF. Trvalo nám šest měsíců, než se nám podařilo poslat je ven z Libie, ale pořád ještě nebyli přesídlení anebo evakuováni do bezpečné země. Nebudu nic říkat k podmínkám v zadržovacích centrech, to už je teď dobře známo, těch zpráv je hodně. Zítra uvidíte zprávu, kterou zveřejním, zprávu k výživě v jednom z těch center, ta je hodně výmluvná. Dá se jenom říct, že důležitá je ta dynamika. V některých případech ta instruktura, infrastruktura nebo ty podmínky došly nějakému zlepšení, ale ta dynamika je pořád stejná. A před pár týdny jsme našli místnost, kde bylo 31 lidí a rozměry byly 4,5 metru na 5 metrů a nebyla tam ani latrína, nic. To jsme sami na vlastní oči věděli. V čem spočívá dnešní paradox? Program IUM umožnil, že lidé se dostali pryč. Má to být dobrovolný návrat. My to spochybňujeme, to je jedno. Lidé odjíždí z Libie. Pokud se někdo nechce zapojit do toho programu, a já musím říct, že pokud chcete být v některém z těch středisek a nechcete je, tak máte k tomu dobrý důvod. Ale pokud někdo nechce do toho programu, tak pro ně nemáme žádné řešení. Už to tady zaznělo. Situace je taková, že přestože lidé jsou zadržováni v utajení, posílejí je zpátky do Libie, je tam oficiální zadržování unikají znovu. Je to začarovaný kruh. Možnosti jsou opravdu omezené. Omlouvám se. A ještě pár čísel. V září 2017 UNHCR žádali o přesídlení 30 tisíc lidí. To bylo září 2017. V lednu 2019 evakuovali a přesídlení a evakuace se eh, směšuje nicméně. 30 tisíc byl cíl, 3600, pardon, 3016 osob bylo evakuováno. A pokud jde o přesídlení z Libie, a většina z nich šla do Tuniska, nějakých 400 do Itálie a nějakých 100 do Rumunska. A tam ten počet míst, která ty země Eh, vyčlenili jo, 5466. To je ten celkový závizek. 5400 zhruba. To je tedy situace v Libii. Žádná pomoc, žádná ochrana. A velice omezená východiska. A to je situace, která panuje dnes. Mnohokrát. Děkuji mnohokrát. Ehm, za chvíli eh, přijdeme o tlumočení. Eh, nechci tedy vás nějak uspěchat, ale bohužel eh, je to tak. Takže ještě Regina Katrambony, prosím. Děkuji mnohokrát za všechno, co jsem si mohla dnes vyslechnout. Já um, zkrátím svůj projev, protože řada kolegů už říkala věci, které jsem chtěla přihnat. Eh, už jste zavrhli kriminalizování záchranných akcí. Ehm, doufáme, že v situaci, kdy tedy je bráněno neziskovým organizacím Eh, zachraňovat životy ve středozemí, že tedy vlády se ujmou své zodpovědnosti. Pokud máme tyto mm, bariéry, eh, které jsou styčovány proti neziskovým a nevládním organizacím, tak eh, se toho musí ujmout někdo jiný. Záchranné organizace na moři musí probíhat dále. Pokud necháte zoufalé lidi utopit se bez svědků, to je přeci strašné. V tuto chvíli je tedy povinností Evropy, aby zaplnila tuto mezeru. My tam nejsme, takže je potřeba nalézt koordinovanou strategii pro záchranné práce, která ale třeba zapojí také nevládní organizace, které tam se tužily řadu let. Místo toho vidíme, že evropské instituce nereagují na to, co se na moři děje. Středozemní, eh, tedy mm, přímořské státy nemají kolektivní strategii pro to, aby zajištili eh, zachránění životů. Dnes se ptáme, kde jsou evropské lodě? Kdy naposledy zachránili lidi ve středozemí. Kolik lidí zachránili v roce 2018? Evropské financování ve výši milionů eur se vydává pouze na eh, koordinování ehm, návratů instituce, které reprezentují eh, naše lidi, přeci musí se zavázat tomu, aby se naše jižní hranice nestala masovým hrobem. Dnes jsme tady proto, abychom hovořili o tom, jak Evropa může zachránit životy ve středozemí a přesto nemáme žádné konkrétní projekty, které by vedly k tomuto cíli. Tady v Evropě se o těchto věcech hovoří ve smyslu kontroly hranic. Zapomínáme ale na lidskost a solidaritu. všechno úsilí se zaměřuje nikoli na pomoc lidi, lidem, kteří riskují své životy na moři, ale zaměřujeme se na vstyčení neviditelné zdi ve středu zemí. Všechny nevládní organizace, které jsou zde přístupné, eh, přítomné, se, snažila, se snažili eh, ty, tuto zeď trhnout dolů, ale teď eh, jsme tedy, nám je zakázáno tam být. Je nepřijatelné, aby lidé, kteří jsou zachráněni nebo čekají na svou záchranu eh, třeba i řadu dní, tak jak o tom hovořili kolegové ze Sea Watch. Protože Evropa nezaručí eh, bezpečný přístav pro vylodění. Musíme zajistit bezpečnost eh, dětí a nezletilých. Co Evropa dělá v Libii? Když tam nejsou nevládky na moři, když občanská společnost nemůže zachraňovat lidi, aby tedy unikli těmto těžkým podmínkám. Co dělá Evropa pro to, aby se zlepšila situace v Libii a aby se podpořili lidé, kteří tam žijí v tomhle živoucím pekle, jak už to říkal eh, kolega? My tedy vyzýváme Evropu, aby převzala zodpovědnost vůči uprchlíkům a žadatelům o azyl. Věříme, že Evropa musí znovu začít se záchrannými akcemi a tak, aby se bojovalo proti pašeráckým akcím, aby, eh, tyhle ty, hm, aby, se, aby tam nevznikaly mezery. Evropské instituce by měly spolupracovat s nevládními organizacemi, které vybudovaly, eh, které, které si vytvořily řadu zkušeností v téhle oblasti. Eh, je tedy potřeba opravdu nalézt způsob, jak zmírňovat ztráty životů ve středovodním moři. Přece nikdo, komu jde o lidská práva, nemůže přijmout outsourcování um, kontroly evropských hranic do Libie. My tedy apelujeme na členské státy, aby aktualizovali svou legislativu ohledně humanitárních víz, humanitárních koridorů a sponzorování. Eh, žádáme, abyste ukončili tuto příšernou odiseu zranitelných lidí, kteří hledají bezpečnou budoucnost. Řiďme se mezinárodním právem a humanitárními principy nesmíme zapomínat na lidskou dignitu a lidská práva. Já vám mnohokrát děkuji a omlouvám se, že tedy času už na konci bylo málo, vážení kolegové. Eh, toto, eh, tento druhý blok končí a eh, já dlouze tedy nebudu zavírat dnešní, nebo končit dnešní zasedání. Každopádně děkuji všem, kteří se dnešního zasedání zúčastnili. A bylo zřejmé, že nevládní organizace odvedli práci ve středozemí velmi eh, dobře a mluvili tedy za sebe a tlumočníci se loučí. His, uh